beginning I speak in Spanish. španělsky. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, no. Odpoledne eh, chtěl bych vás informovat, že eh, tento bod budeme probírat společně s delegací pro vztahy z Indií. A nyní nás čeká prezentace o návštěvě delegace v Indii 15. až 19. března. Eh, zdá se nám, že tato eh, diskuze je relevantní, poněvadž tato delegace, kterou vedla paní předsedkyně, paní Sumitra Khan, je teď na návštěvě, tedy indická část je na návštěvě teď je v parlamentu a to je důležitá návštěva právě proto, abychom posílili vztahy mezi parlamenty po volbách v Indii a v Evropské unii teď. A pokud je o nás, tak bychom rádi, aby naše eh, vztahy byly aktivní, aby vzali do úvahy zájmy našich občanů, musíme spolupracovat, abychom prosazovali společné cíle a hodnoty, a to především, eh, když jde o globální problémy a problémy společného zájmu. Za prvé bych chtěl dát slovo panu Geoffrey van Ordenovi, který je předsedou eh, i delegace pro vztahy z Indii, aby nás poinformoval o této návštěvě a o výsledcích jejich jednání. Máte 10 minut. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Máte pravdu. Paní Symetra Mahajan opravdu je zde na návštěvě. Ona je předsedající eh, dolní sněmovny indického parlamentu a máme s ní společné zasedání i za přítomnosti členů tohoto výboru a stejně tak i eh, členů delegace pro vztahy s Indií. Ano, konala se mise do Indie Pracovní cesta proběhla 15. až 18. března letošního roku po delší době a v souladu s pravidly parlamentu byla krátká a delegace byla skromná. Já, mý dva místo předsedové, paní Gill a paní van Neuvenhuizen a ještě tři členové delegace. Reprezentovali jsme čtyři politické skupiny této sněmovně, nicméně obecně lze říci, že to byla plodná, užitečná pracovní cesta. Dovolím si popsat tuto návštěvu v kontextu. Vzpomenete si snad pane předsedo, že celou řadu let už se nekonal žádný summit s Indií a dohoda o volném obchodu a bilaterální dohoda o obchodu a investicích, která o níž se začal jednat před sedmi lety, víceméně uvízla na mrtvém bodu. Pokrok byl mizivý v té oblasti uvědnávání FTA a my jsme doufali, když jsme tedy se rozjeli do Indie, že jí vdechneme znovu trochu života, že znovu oživíme eh, ty vztahy, ta jednání a doufali jsme, že to bude taková předehra samitu EU Indie, který se měl konat o měsíc později v Dubnu. A abych to zkrátil, Bohužel jiné okolnosti sehrály svou úlohu. Formálně tomu bylo tak, že Indové ten summit zrušili, no ale samozřejmě důvodem bylo to, že se domnívali, že EU trvalo příliš dlouho nějaké potvrzení data toho summitu a ono se spekuluje o důvodu tohoto, této spoštěné reakce. No a ještě tam je ta kontroverze italských námořních služeb, které v tom sehrály určitou úlohu. Jinými slovy, bilaterální záležitost zasáhla a měla svůj dopad na vztahy EU s Indií. Zároveň musím říci, že když my jsme uh, Eh, v Indii byli, tak jsem neměl původně v úmyslu se o tom zmínit, že vím, že jak je to citlivá záležitost, ale v Deli už hned na první schůzce, na začátku této schůzky, eh, jsme měli eh, setkání s novináři a vše, co novináři chtěli vědět, bylo, proč se nekoná ten summit, proč byl zrušen a eminentně je to zajímalo. Bylo to tedy trochu nešťastné. Nicméně naše úkoly pokračovaly, naše pracovní cesta se konala podle plánu, měli jsme um, i briefingy e z zástupci EU, s velvyslanci členských států Evropské unie a tázal jsem se jich mimochodem, zda některý z nich byl konzultován o zrušení toho samitu a oni spíše rozčíleně nám řekli, že opravdu ne, že je nikdo nekontaktoval. Tedy vyslechli jsme si jejich názory ke vztahům evropských zemí eh, a Indie o Modiho vládě rok poté, co se premiér Modi ujal funkce o eh, zlepšování regionálních vztahů eh, poměrně mal, malého, skromné eh, představy Indů o EU a její úloze demografické výzvy v Indii, kde musí Indové více-méně přicházet s milionem pracovních míst měsíc co měsíc. Když si to představíme, tak opravdu najednou nahlížíme na vlastní problémy z trochu jiného zorného úhlu. Eh, byli jsme hosty v Losabě, tedy v Dolní sněmovně, kde jsme se sešli s mm, předsedou, eh, předsedkyní této Dolní sněmovny. Já jsem byl ten, kdo předal pozvánku předsedy našeho parlamentu. Ona, se, ona přijala toto pozvání, nyní už ji máme zde a nikoli pouze to, z toho, jak tomu rozumí, tak nyní by měla vzniknout i skupina přátel v Lochsabě přátel Evropského parlamentu. I to je tedy kroku předu. Kromě toho se konalo zasedání eh, s představiteli eh, stáleho výboru pro externí vztahy. Eh, předsed, předsedou je Šašita Ro, bývalý zástupce generálního tajemníka OSN. Tam to byla velice kvalitní výměna názoru konala se celá řada setkání s ministry indické vlády. Já je všechny znám. Když jsem býval v Delhi, tak už jsem se s nimi sešel a nyní jsme měli možnost je vidět v akci, včetně pana Najdu, který se má zabývat bojem s eh, chudobou ve městech, pan Gadkari, to je minister dopravy a mimochodem všechny důležité oblasti, které zároveň souvisí s investicemi, se spolupráci, případně s firmami z západní Evropy, a rovněž eh, minister eh, pro vnější vztahy generál Vijay Kumar Singh nahlíží velice pozitivně na vztahy s Evropskou unii, to byla dobrá schůzka. Pak jsem si vyžádal rovněž zasedání s eh, poradcem pro bezpečnostní otázky a sešli jsme se se eh, místopředsedou a v tom kontextu jsem se zmínil o eh, tom, jak se Indie staví k některým antipirátským krokům, které EU zavádí. A oni nám sdělili, že eh, ta oblast, kde oni považují eh, za tu oblast zvýšeného zájmu je příliš daleko na východ a že v podstatě téměř zasahuje do indických územních vod a pro ně je to problematická věc. Pro mě je to záležitost, která by mohla vést eh, k určitému napětí. Měli jsme rovněž příležitost navštívit jak Evropské středisko pro podnikání a technologie, které je velice aktivní, zejména u zpracování čištění vody, eh, energie z čistých zdrojů, informatika a vše je spolufinancováno z unijních zdrojů. Dozvěděli jsme se rovněž více o operaci ECHO, to je humanitární pomoc EU v určitých eh, regionech Indie. Sešli jsme se i s představiteli podnikatelské obce, to jsme měli eh, takový hm, podný oběd, včetně Združení indických eh, obchodních komor a představiteli větších indických firm Indie, kteří k nám pohovořili o některých jak obtížích, tak úspěších. Sešli jsme se i s představiteli občanské společnosti. To nebyla dlouhá schůzka, ale přišlo jich mnoho na setkání s námi a i oni nás seznámili s některými obtížemi, na které naráželi, například nátlaky a omezení. Uh, jejich své činnosti. Zároveň nesmíme zapomínat, že někteří, možná kolegové to schvalují dokonce více než já, se zabývají i politickou advokací, spíše než tím, co bych nazval humanitární činnosti. Tedy to vše proběhlo v Deli. V Delhi. Chtěli jsme se vydat i mimo Dili a já jsem říkal, že by to měl být nějaký stát, který, kde rovněž vládne BJP. A nejbližší z nich to byl Rajasthan, takže jsme se vydali do Jaipuru. Tam eh, víceméně náhodou znám i eh, ministra vlády. Sešli jsme se tedy s ním a zároveň i s předsedou eh, státního legislativního orgánu pro Rajasthan. Snažili jsme se pochopit v jak funguje Indie z pohledu postavení těchto regionálních sborů a eh, Dili a střediska. Navíc jsme navštívili i britskou firmu JCB, e která je velice úspěšná v Indii, má tam továrnu, má tam výrobní kapacity a zároveň bylo zajímavé být svědky proškolování eh, výuky mladých Indů z chudých vesnic, kteří jsou například učni svařeči, což bylo velice zajímavé. A jsou tam i ženy, které se stávají svářečkami. Měli jsme zároveň i diskuse s představiteli eh, těch oblastí obchodu, eh, životního prostředí. Byla to tedy krátká návštěva, ale vidíte, jak byl program nabitý a my má pozitivní výstupy a už jsme svědky toho, jak naše práce ladí s otázkou časování indického samitu předsedy rady. Nyní z toho, co vím, tak by se vše mělo opravdu konat v listopadu letošního roku a zde nyní máme jako hosta mm, předsedkyni indického parlamentu, tedy byla to dobře načasovaná návštěva a zároveň velice důležitá. Děkuji za tato vysvětlení a než začneme s diskuzí, tak bych chtěl dát slovo paní místo předsedkyni delegace, paní kolegyni Nine Gill. Máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se vším, co řekl pan předseda delegace. Ano, to byla dobře načasovaná návštěva a Mluvám se, teď mě asi slyšíte lépe, mám začít ještě jednou. Já jsem jenom řekla, že to byla dobře načasovaná návštěva a bylo dost nešťastné, jak řekl Jeffrey, že byl eh, zrušen summit, což znamenalo, že jsme přijeli do Dili prostě za takových neblahých okolností, což znamenalo, že jsme museli hodně tam pracovat na našich vztazích. Řekla bych, že také je třeba si uvědomit fakt, že my jsme ten dialog vedli nejenom tedy na úrovni vztahu mezi parlamenty, ale také i eh, jak si ve světle toho samitu se to mělo odehrát a ten se nekonal. Já se těším na, doufejme, že naše návštěva i návštěva eh, paní předsedkyně Lidického parlamentu, že to dá nový impuls tomuto dialogu, a vztahům s Indií. To je důležité, abychom se o to snažili. A dnes mm, se sešel Martin Schulz eh, a on řekl, že plánuje tam cestu příští rok a já jsem položila otázku již vysoké představitelce v tom smyslu, že musíme mít určitou strategii vůči eh, Indii, abychom věděli, kam směřujeme a e, co chceme s nimi projednávat. Nemůžeme se pouze e, zaměřovat na e, volný obchod, ale další věci, protože vzhledem k geopolitické situaci v Indii a vzhledem k vývoji v Asii musíme mít jasnou strategii tedy. A já vím, že pan předseda již tak učinil, ale já chci poděkovat ještě jednou delegaci Evropské unie, která tam působí velice dobře, eh, má pozitivní program a mně se především líbilo, že jsme se sešli s EBTC, s podnikatelským technologickým centrem, které tam máme. A já sama před pár lety jsem se zasadila o jeho fungování <clears throat> a vidím, že funguje velice proaktivně. Doufám, že toto centrum budeme nadále podporovat, protože je užitečné pro naše podniky, a to především eh, eh, z mého regionu West Midlands, kde lidé, univerzity nebo malé střední podniky se snaží podnikat z Indií, takže to je pro nás velice dobrý stroj. Chci poděkovat i sekretariátu a panu předsedovi, eh, že vedl takto úspěšnou návštěvu. Tiene la palabra el señor Má pan Kan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem nebyl členem delegace, doufám, že příště ano, protože já mám obrovský zájem navštívit Indii. A vítám tady eh, tu, ten feedback. Není pochyb o tom, mm, není pochyb o tom, že Indie je významná země a pro nás je důležité mít dobré intenzivní vztahy s Indií a proto souhlasím se slovy kolegů. Je třeba teď eh, využít eh, toho, že tyto vztahy dostaly tímto nový impuls a musíme se snažit o silnější vztahy, eh, protože teď čím silnější vztahy budeme mít v tomto globalizovaném světě, tím lépe pro nás. Ano, poněvadž tady nejsou další dotazy či příspěvky, takže, dáme, takže přejdeme k dalšímu bodu, což je prezentace studie v hodnocení strategického partnerství s Indií a možnost, jak oživit tento vztah. Zde chci přivítat pana autora. Máme zde Eh, paní, paní, paní Gulsanu Sačevdovu, která je předsedkyní Střediska evropských studií, Škola mezinárodních studií mm, Java Harhal Nehru v Indii. Jak jsme již řekli dříve, je to teď dobrá chvíle, abychom se podívali na toto přidružení a na doporučení, které máme Eh, protože náš parlament je pro dobré vztahy mezi EU a Indií a proto náš výbor by chtěl oživit eh, toto partnerství, které začalo v roce 2004 a kdy byla zadána studie, právě abychom získali názor externích expertů. Tato studie byla nedávno dokončena a byla rozeslána poslancům eh, a těšíme se na tuto prezentaci, na to, jaké jsou hlavní výsledky a doporučení. Takže máte slovo. Prosím, 10 minut maximálně. No to... Thank you, Mr. Chairman. Uh, honorable members of the... Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru, vážení členové delegace pro vztahy s Indiou, z Indii, vaše excelence, dámy a pánové, je mi ctí zabývat se s vámi tuto studii. Jsem velice vděčný, že se na mě parlament před několika měsíci obrátil se žádosti o takovouto studii, o takovéto vyhodnocení partnerství, strategického partnerství EU a Indie a potenciál cestu vpřed. Mám pouze 10 minut. Mnozí z vás máte k této studii přístup. Dovolím si tedy upozornit pouze na pár klíčových záležitostí. Jedna věc je Vztahy Indie s Evropou. Ty jsou eh, staré několik set let, eh, dokonce i prekoloniální, pak známe ty koloniální dějiny a víme, jak se vše vyvíjelo po té, co Indie získala nezávislost. Eh, posléze nastala studená válka, hnutí, takzvané non-alignment, zblížení se se Sovětským svazem, vztahy Indie s Evropou byly omezeny, přesto však pokračovaly a e, rovněž s Evropským společenstvím uhlí a celé. V 90. letech však představy Indie o demokracii, multikulturním státě byly přetaveny v novou povahu vztahu. Vyvíjela se zároveň nová hospodářská bezpečnostní architektura v celé Asii a evropští politici se ze své strany rozhodli prohloubit vztahy s Indií, protože by jinak vztahy s Asií snad vztahům s Azií by něco scházelo na významu a e, vše se začalo, ta kola se začala rozbíhat v 90. letech. Máme nejdříve smlouvu o spolupráci, e, vyjednávání o bilaterální smlouvě, pak celou řadu těch plánů a dohod, které tam byly vyjmenovány a pak máme ten společný akční plán a jeho revidovanou verzi z roku 2005-2008 a tady máme přehled témat, na níž se partneři rozhodli, dohodli. Máme tedy jak politický dialog a zároveň zbližování národů a kultur, dialog v oblasti hospodářské politiky a spolupráce. Vše, na čem záleží, je v nich obsaženo. Počínaje průmyslovou politikou, vědou, um, spolupráci v kulturní oblasti a tak dále. Pak máme obchod a investice. To jsou věci, které byly rozhodnuty na celosvětové úrovni, společná agenda vzdouha, pak máme nové záležitosti, které byly přidány k tomu plánu v roce 2008. Mír, udržitelný rozvoj, výzkum, vývoj, vzájemná kulturní výměna. Většina se tedy dohodla po vzájem, vzájemným vyrozuměním. Ale k čemu došlo? Došlo ke zpomalení v roce 2009. Důvodem byly jednak eh, určité patové momenty v té bilaterální dohodě, eh, pak zpomalení hospodářského vývoje celosvětového, eh, krize v eurozóně a rovněž politická paralýza v Indii, která se postupně prohlubovala. Jaké nyní máme nové možnosti? Indie má nového premiéra, novou stranu u vlády a i Evropská unie už vypředává z krize. Jádrem partnerských vztahů stále ještě zůstává ekonomika. Evropská unie je největším eh, obchodním partnerem Indie. 100 miliard eur obnáší celosvětový obchod za posledních 15 let se zvýšil počet smluv o volném obchodu. India, EU je zdrojem technologií, moderních technologií a zároveň se rozvíjí oblast investic, akvizicí a spolupráce. Tedy obchod zboží, služeb se v absolutních číslech zvyšuje, ale zároveň, když se podíváme o, na obchod s Indií obecně, tak vidíme zde eh, smrskávání se ehm, významu Evropy v Indii. S tím, jak Indie stále více obchoduje například s Čínou a s jinými azijskými státy máme nové příležitosti rozvoje s tím, jak se rozvojová politika hospodářství stává pro Indii stále větší prioritou a tím, jak už EU je důležitým obchodním partnerem, může se úloha EU zvýšit. Hovoříme nyní o e, akcích, e, iniciativách Make in India, Čisté Indie, Digitální Indie, 100 inteligentních měst, e, Čistá řeka Ganges a tam EU může sehrát důležitou úlohu Spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, strategických záležitostí, tam stále ještě máme nevyužitý potenciál, protože na rozdíl od strategických partnerství s USA a Ruskem, zatím Indie nebyla schopna eh, prohloubit či objevit potenciál partnerství s EU a výsledkem toho se s EU víceméně nepočítá při eh, zahraničně politických diskusích. V oblasti obrany a bezpečnosti má Indie spíš přímé vztahy s členskými státy, dobrý rámec pro spolupráci a um, to, že se snaží koupit stíhačky Rafale od Francie, o tom svědčí, naznačuje dlouhodobou spolupráci. USA považuje um, Čínu eh, jako takový, takovou pivotní zemi. Máme rovněž tu námořní eh, hedvábnou stezku a doufejme, že EU eh, s tím něco udělá. Boj s terorismem. Tam skutečná spolupráce bude záviset na tom, zda EU e posílí svou úlohu v této oblasti a zda budou konvergovat představy o hrozbách. U nešíření zdanění a režimu kontroly vývozu, aby se mohlo partnerství stát strategickým. Stálo by za to podpořit snahy Indie získat přístup například k NSG, MTCR, smlouvě z Vasenar a eh, k australské skupině. Tady by EU mohla pomoci cestu, prorazit cestu, protože zatím pouze Francie, Španělsko, Irsko a Německo mají vstup k těmto skupinám. Může Indie sehrát svou úlohu v ukrajinské krizi? Ukrajinská krize se Indie přímo netýká, ale výsledkem této krize došlo k tomu, že se Rusko zblížilo s Čínou, což má pro Indii dlouhodobé dopady. Um, v Dili e, spíše podporují Rusko, ale tím, že se um, situace bude vyvíjet, je možné se tou otázkou vážněji zabývat. Globální vláda a zpráva, eh, tam by mohlo dojít k určité zátěžové zkoušce v eh, partnerství EU s Indiou. Indie obdivuje Evropu, ale je potřeba eh, více vést intenzivnější vyjednávání. Energetická bezpečnost a obnovitelné zdroje. Tam vzniká dojem, že přístup k životnímu prostředí je e, víceméně protikladný. Je tam potenciál spolupráce, protože obě jak EU, tak Indie chtějí diverzifikovat energetické zdroje. Máme rovněž možnost spolupracovat zejména v obnovitelných zdrojích, protože nová vláda už e, komunikovala nový program v této oblasti spolupráce v rámci občanské společnosti, tam už jsme o tom hovořili. My máme 2 miliony občanských organizací, velká část z nich je už navázala vztahy s evropskými prostěžky a tam úspěch znamená, že určité unijní obavy v environmentální oblasti už jsou něčím, o čem se hovoří o v Indii. Zároveň však vzniká podezíravý přístup ze strany indické vlády a ta spojení s evropskými protěžky tím mohou utrpět spolupráce v oblasti rozvojové. Indie není novým hráčem, zatím má pouze 11 miliard úvěrových eh, položek, eh, budování kapacity 10 eh, tisíc proškolovacích eh, kvalifikačních eh, možností každý rok. Eh, Afganistán. Tam zejména může Indie působit bok po boku EU nejméně do roku 2025. Indie chce být účastná například regionální spolupráce, budování kapacit, proškolování policejních vojenských složek, vzdělání Eh, školství, tam rozhodně můžeme spolupracovat. Lidská práva. Indie je demokratická zemí, je citlivá, kdykoliv se jí vytýká porušování lidských práv. Nejlepší strategií by bylo eh, rozšířit už stávající dialog o této tématice. Bilaterální záležitosti, které mají vliv na propojení EU a Indie. Spíše tam jde o eh, nepochopení a často se řeší bilaterálně. Kdykoliv se něco nevyřečí, tak se to eskaluje na úroveň EU a takto Například ta italská záležitost začala mít vliv na indický summit. Možná by stálo za to nasolit novou rovnováhu a zamezit tomu, aby bilaterální témata zastínila spolupráci s celou EU. V čem si myslím, že by stálo za to eh, udělat více? Rozjet znovu eh, vyjednávání o a nový dialog Afganistánu k námořní bezpečnosti, k spolupráci spolupráci v rozvojové oblasti Africe, Středním východu a dát k dispozici finanční i lidské zdroje, protože opravdu v těch zasedáních se projevuje tento nedostatek Evropská unie by mohla například dát Indii status datové bezpečnosti, pozitivní sdělení na veřejnosti, abychom se mohli dostat do těch klubů v jaderné oblasti, že jim tak řeknu, vzdělávání, sdělovacích prostředků na obou stranách a rozvoj partnerských vztahů. Děkuji. A nyní pan Man uh, Thank you very much, uh, Chairman. Děkuji, děkuji také eh, profesorovi Sač Devovi za prezentaci této studie. Eh, přiznávám se, že jsem vůbec nevěděl, že takováto studie probíhá, ale Eh, to je spíš taková interní věc našeho výboru, než eh, nějaký, mm, nějaká kritika vaší práce, za kterou vám mnohokrát děkuji. Mám několik otázek. Vy na závěr jste zdůraznil, že je potřeba znovu nastartovat dohodu o volném obchodě FDA. Proč si myslíte, že ze strany indické jsme zaznamenali určitě to je určité zaváhání v těchto vyjednáváních. Chybí mi tam eh, i z evropské strany jakýsi mm, eh, entuziasmus. Proč, eh, proč to tak vnímáte v Indii? Možná určité váhání může být způsobeno špatnými zkušenostmi s jinými FDA, jako třeba s Jižní Koreou. Jaký je váš pohled tedy na toto zaváhání v vyjednávání o FDA? Potom by mě zajímalo, zda vůbec jste model EU vnímali jako nějaký dobrý model pro rozvoj regionální spolupráce v, jeho v Jižní Asii. Vnímáte to tedy pořád takto, že to je dobrý model? Děkuji. Mada, paní Gil, prosím. Děkuji. Já bych se také ráda zeptala na eh, tu otázku jakési slepé uličky, do které jsme se dostali s tím FDA. Je tady možné nalézt nějaká snadnější, snadná východiska? Je tam, jsou tam nějaké oblasti, které identifikovala ta vaše studie, jejíž směrem bychom se měli vydat? No, také mě zaujal váš e, komentář ohledně e, blízkosti Rusku. Jak vnímáte vztahy mezi Indií a Ruskem v tuto chvíli? Při pohledu na tedy naši východní hranici, na naše východní sousedství, má to nějaký vliv také na vztahy mezi EU a Indií? Potom je otázka, která mě velmi zajímá, a to je jakási, eh, jakési globální governance eh, eh, ze strany EU a Indie. To se vztahuje k otázkám, jako je třeba mezinárodní eh, finanční sektor. Eh, Indie bude hrát eh, velkou roli v rámci BRICS a také z pohledu Světové banky a IMF. Jak vnímáte tyhle ty vztahy? A také um, indický šéf um, centrální indické banky možná se pokusí uh, nahradit eh, Christine Lagarde v její funkci, až eh, jí vyprší mandát. Takže co si myslíte o tomhle? A potom máme třeba taky posílený vztah s Čipádem a dialog eh, s Čínou. Jak si myslíte, že do toho zapadá EU? Děkuji. Pan Kahn. Děkuji, děkuji pane profesore eh, za váš příspěvek, který byl fascinující, velmi informativní. Mě zajímá jedna oblast, na kterou už um, upozornil kolega, to je vlastně ten jihoazijský kontext. Co vztah mezi Pakistánem a Indií? Máme nějakou naději? Děkuji, tak um, pokud se nikdo další nehlásí, zeptal bych se na Šangajskou organizaci pro spolupráci a e, zapojení Indie do této organizace. Jaký dopad by to mělo na vztahy mezi Indií, EU a NATO? Just an, another final thought carrying on from... Pan Tenok. Mě zajímá jedna věc. Když jsem si nyní vyslechl dvakrát eh, z ruské strany, eh, ze strany ruských úředníků, že tedy ve výsledku eh, evropských sankcí vnímají jakousi alternativu, jakýsi méně demokratický řád, to je tedy ta organizace šangajská, ale také konsolidace BRICS, samozřejmě Indie demokracií a také Brazílie. A, ale nějak eh, takhle Indie, Čína, Brazílie a Rusko jak, jak, jako by se dávaly dohromady eh, velmi snadněji, tím, že tedy chtějí mít společnou investiční banku a podobně. Eh, myslíte si, že na tom něco je? Nebo se pouze takhle rusové snaží zastrašit Západ, abychom upustili od sankcí, protože já opravdu si neumím představit, co všechny tyhle ty země mají e, společného. Pan Sačdeva má něj slovo, aby ho zodpověděl. Děkuji za všechny tyhle zajímavé a užitečné otázky. Já bych je rozdělil do dvou či tří kategorií ty, které se týkají eh, volného obchodu, ty, které se týkají Ruska a konečně ty, které se týkají EU jako modelu pro regionální spolupráci pro Indii v rámci eh, našeho regionu. Takže nejprve EU jako model. Ano, Evropská unie, tu jsme vždycky vnímali jako jakýsi model, nejenom pro Indii a jeho východní Asii, ale pro všechny části světa. Eh, Všichni z nás eh, jsme obdivovali zkušenosti EU, ale to, co se děje nyní, to trochu spochybňuje tento model. Protože stávající situace vůbec spochybňuje otázku, nakolik eh, můžeme takhle posílit regionální spolupráci. To je i e, případ na Ukrajině protože to je vlastně výsledkem jakési e, konkurenčního regionalismu. Takže e, když se snažíme podpořit regionální integraci různým způsobem. A potom vlastně výsledek je Ukrajina, která přišla o území, tisíc lidí zemřelo a ještě nevíme, jaký bude samotný i konečný výsledek. Takže dobrá, e, evropský model jako model regionální spolupráce bude e, v následujících letech asi trošku více spochybňován. Takže dnes už to není to, to, co to bývalo dřív. Proč je potřeba e, znovu nastartovat ty dohody o volném obchodě? Co s tím můžeme udělat? V jakých oblastech? Je, je pravda, že to partnerství s Indií a EU je mnohem větší než pouze tedy eh, FDA. Eh, takže bychom se neměli zaměřovat pouze na tuhletu dohodu o volném obchodu, ale na druhou stranu je skutečností, že klíčové, eh, klíčová část toho partnerství je hospodářská. A proč um, jsme jaksi ztratili ten pohon v těch vyjednáváních? Možná jsme obě strany něco očekávali, že, že se stane do roku 2009 až 10, to se teda nestalo z řady důvodů. A teď bychom mohli mít řadu problémů, technických problémů na obou stranách. To řešení už určitě nemůže být pouze byrokratické, takže prostě potřebujeme politické rozhodnutí ze zhora na obou stranách. Já si myslím, že do příštího samitu bychom mohli něco vypracovat. Možná nebudeme mít komplexní dohodu mezi Indií a Evropskou unii, ale pokud ta dohoda bude pouze rámcová, nějaká omezená, tak to by samo mohlo poskytnout nový impuls tomu vztahu. Ty politické otázky jsou zde mnohem důležitější v tuto chvíli a my tedy doufáme z indické strany, že se nám podaří eh, Eh, znovu nastartovat tenhle ten eh, politický impuls. Co se týče vztahu Indie a Ruska, Já si myslím, a jak už jsem říkal ve své prezentaci, to, co se děje na Ukrajině, nemá žádný přímý dopad na Indii, ale když se na to díváme z širšího úhlu pohledu, tak výsledkem je, že prostě Rusko se přibližuje Číně, což má e, významné e, potenciální dopady na Indii. E, poslední otázku, kterou jste položili, to mm, bylo, co se děje v oblasti tedy Indie, Číny, Rusko, Brazílie, BRICS a tak dále. Tyhle ty věci se tedy nedějí jenom po Eh, ukrajinské krizi, protože to celé vlastně začalo už v 90. letech. Eh, BRICS už existuje taky dlouho, ty věci se mm, existují už dlouho, ale samozřejmě Rusko se snaží tato fora využívat, nyní když je trošku izolovanější od západu. Západ se také snaží izolovat Rusku, takže Rusko využívá tato jiná fóra a je je možné, že i Pakistán se stane členem SCO. A eh, premiér Modi teď eh, navštěvuje všechny eh, republiky Střední Asie. Takže já si tedy myslím, že ehm, v Indii tady nehovoříme pouze o vztazích s USA nebo s jinými, protože i ruští, ruský partner je pro nás velmi důležitým partnerem. Pro nás je stejně tak důležité partnerství s Evropany, s Japonci a s dalšími. Když se podíváme na období posledních 12 eh, let, řekněme, snažíme se tedy o dobré vztahy se všemi velkými mocnostmi, takže hm, ta vaše otázka, co se týče Pakistánu a našich vztahů, máme dlouhou historii, vždycky je to tedy nahoru dolů, ale v tuto chvíli, co, co můžeme vidět, Já jsem eh, realizoval několik studií, eh, několik let jsem také strávil v Afganistánu. Každopádně je tam potenciál. Když se díváme na tuhle tu oblast, v minulém roce obchod eh, Indie s Pakistanem, Afganistánem, Iránem a dalšími oblasti, oblastmi v této oblasti bylo asi 180 miliard. Takže pouze pokud 10% tohoto obchodu, potom eh, třeba z USA nebo eh, Evropou, se potom přemístí eh, zase zpátky do toho regionu, hovoříme zase o 100 miliardech, miliardách indického obchodu, takže tam je obrovský potenciál. Zatím naše vláda to nebyla schopna realizovat. Politické otázky jsou stále ještě převažující ale musíme stále opakovat, jaké tam máme příležitosti, o jaké obrovské zisky přicházíme. Takže předpokládám, že eh, vedení obou zemí si to jednoho dne uvědomí. Samozřejmě potom, eh, když dojde k nějakému konfliktu, tak eh, to naruší obchod. Ale myslím si, že k určitému pokroku asi dojde. Teďka, když se podíváme na Čínu. Tady se domnívám, že jsme svědky takového jasného vývoje, totiž současná nová architektura v oblasti eh, bezpečnosti je stále ještě v pohybu. V Evropě je to víceméně dáno. Ázie, to je pevnina, která bude stále dynamičtější, eh, hospodářská bezpečnostní architektura se stále ještě vyvíjí a jak Indie tak Čína i Japonsko by chtěli v ní sehrávat klíčovou úlohu. A jak USA, tak Rusko, tak EU, případně jednotlivé státy, členské státy EU, by rovněž chtěli sehrát svou úlohu. Ale tak, jak jsem se zmínil ve své prezentaci, Indie jasně vidí, eh, kde v té mozaice může být, kde je její logické místo a ono byl rovněž i podepsán příslušný dokument na úrovni eh, ASEANu i s zeměmi Tichomoří, i s USA, ale to chápání a zároveň to vzájemné porozumění s EU ještě Indii nezdělilo, jak si EU představuje svou úlohu v rámci té azijské bezpečnostní architektury. I když víme, že v samotné Asii mají evropské země významná hospodářská partnerství, ale jak to vypadá na plošině strategie a vojenství, mnohým Indům jasné není, proto zatím nevidí relevantnost evropských zemí, zejména na indickém poloostrově a proto jsem to i umístil do své analýzy. Děkuji. Ještě někdo chce slovo z delegace? Ne? Dobře, takže eh, poděkujeme. Eh, ano, omlouvám se. Ještě tady jeden řečník. Já bych se vás chtěl zeptat, chtěl bych se zeptat našeho hm, hosta, Jaké vztahy máte s Itálií? A co se stalo s těmi námořníky? Vyřešil se ten problém nebo máte nějaké dopady? Děkuji. Mikrofon. Uh, particularly on this Italian marine case. Kde o tu kauzu italských námořníků, to byla taková nešťastná událost, eh, ke které došlo mezi Indií a Itálií. Oba, vztahy mají dobré, oba státy mají dobré vztahy, ale v důsledku této věci, tak podle mě asi se to neřešilo eh, dostatečně pečlivě ze strany obou zúčastněných států a spolitizovalo se to v Indii. Ehm, především mm, opozice přišla s touto věcí. Ehm, I vztah Itálie se Soňou Gadi se stala problémem a i v Itálii se to spolitizovalo a v důsledku toho všeho ehm, se to stalo citlivou záležitostí pro obě vlády a ať se dočtete cokoliv v našem tisku, tak i, i e, e, před volbami tedy e, to premiér měl jako takové volební téma a potom, když dostal se do vlády, tak se tak to učichlo a potom Evropský parlament přijal eh, usnesení i eh, náš nejvyšší soud také mm, monitoruje tuto věc. Jeden eh, z těch námořníků žije na italské ambasádě v Dili a druhý již se vrátil do Itálie. A je to případ, který bude se projednávat před soudem, ale bohužel eh, i mm, mm, tato věc poškodila vztahy mezi Indií a EU. Ale já si myslím, že by se to mělo vyřešit na politické úrovni, mm, eh, než eh, to ještě více poškodí naše vztahy. A já myslím, že Itálie i Indie jsou dostatečně vyzrálé na to, aby politicky tuto věc vyřešili. Děkuji, pane Sadevo, za vaši práci a eh, prostudujeme si tu vaši studii i děkuji zástupcům delegace eh, pro mm, vztahy s Indií. Teď si uděláme krátkou přestávku do pěti hodin a poté se podíváme na prezentaci eh, služby pro zahraniční záležitosti. Eh, o summitu s Latinskou Amerikou.

Buenas tardes. Dobré odpoledne. Budu hovořit španělsky opět, takže začneme s posledním bodem eh, dnešního výboru a připomínám, že to je ve spolupráci s delegací parlamentního schromáždění eh, Eurolatin, eh, Eurocelak a protože 10. Eh, 11. Mm, června se konal poslední summit, eh, předsedal pan Štulc v Ekvadoru a členské státy Evropské unie celak, EU eh, celak představují třetinu států na světě, to znamená dosáhli té kritické masy a šéfové vlád diskutovali o různých tématech společného zájmu a o změnách klimatu například e, e, rozvojová agenda mm, po roce 2015, boj proti obchodu s drogami a jak zvýšit naše obchodní vztahy, jak překonat krizi, jak e, i pověřit ministry zahraničí, aby aplikovali rozhodnutí těchto summitů. Summit i potvrdil náš závazek, že eh, budeme partnery, že budeme eh, pracovat na tom, aby byly uspokojeny zájmy obou stran. A pane Eflere, mm, my bych, já bych rád, abyste nám řekl, jak probíhá spolupráce s našimi partnery z CELAKu, jaké změny lze očekávat v návaznosti na tento summit a jaké kroky nás dál čekají. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, děkuji vám. A děkuji za příležitost seznámit vás s výsledky zasedání summitu, který se konal před týdnem. Celkově jsme spíše, řekl bych, spokojeni s tím, jak ten summit vyzněl. Přes některé výzvy, o nich se později zmíním, se nám podařilo dosáhnout cílu, které jsme si před summitem um, vytyčili, vytkli. politický dialog, hospodářské vztahy a spolupráce. Jak víte, přijali jsme dvě prohlášení, krátší politické prohlášení, partnerství pro další generace a druhé, takzvané bruselské prohlášení, které se věnovalo různým proudům, v nichž se odehrává dialog a spolupráce mezi Evropskou unii a členskými státy SELAKu. Stejně tak i aktualizovaný, aktualizovaný rozšířený akční plán mezi těmito dvěmi regiony, který um, Eh, jakoby zpřehlednil ty kapitoly, zároveň rozšířil kapitolu o eh, vzdělávání a eh, bezpečnosti občanů tak, aby vyzněl řádným způsobem ten význam těch kapitol pro léta, která nás čekají. Rád bych rovněž zdůraznil, že jsme přesvědčeni, že se jedná o důležitý krok kupředu z pohledu, řekl bych, choreografie těch summitů, totiž souhra všech příprav. Jak parlamentního zhromáždění Eurolat, tak podnikatelské eh, komuniky, eh, akademických kruhů, mládeže, všichni všem byla dána příležitost přímo vystoupit na tom summitu a rovněž vést příprav na jednání. Eh, malé kroky vedly k tomu, že jsme s úspěchem začlenili všechny zainteresované strany v oblasti dialogu a spolupráce mezi našimi dvěmi regiony. Nyní bych si dovolil stručně shrnout eh, výstupy v těch oblastech by regionální politický dialog, hospodářské vazby a regionální a mezinárodní spolupráce. Politický dialog Tady lze říci, že na jedné straně v oblasti věcné jsme dospěli k kvalitnímu, jasnému jazyku. Hovoříme jasně v oblasti například klimatických změn, rozvojové agendě po roce 2015 a výzvami um, výroby drog a ilegálnímu obchodování s drogami v kontextu um, summitů a jiných setkání na vysoké úrovni v nejbližších letech, nezávisle na jiných dohodách a dialozích, které se odehrávají mezi členskými státy EU a Latinskou Amerikou. Kromě toho silná podpora jak ze strany zemí SELAC, tak Evropské unie vůči pokusům dosáhnout mírové dohody mezi kolumbijskou vládou a e, partizány hnutí FARC a náznak ze strany EU založit e, fond, e, trustový fond, který bude přispívat k mírovému vývoji po té, co té dohody dosaženo bude. A za druhé, se všechny strany shodly na tom, že dvouletý interval eh, nestačí a že se tedy bude konat vždy setkání ministrů v tom roce, kdy se summit nekoná, aby eh, mohl um, být učiněn přeskum toho, co už se dosáhlo, jakoby v poločase a zasedání tohoto typu. Tam se nabídla Dominikánská republika, která je předsednickou zemí Selaku na následující období, že eh, pozve všechny na takovéto ministeriální zasedání a zároveň přeskoumáme cíle a zásady biregionální spolupráce. Prohlubování hospodářských vazeb mezi zeměmi SELAC a Evropskou unii. Summit zajistil významnou příležitost nově dát nový náboj rozvojové agendě a nově se zamyslet nad určitými klíčovými principy této obnovené agendy, tedy význam stabilního, transparentního regulatorního rámce v obou regionech a právní jistota pro veškeré hráče na hospodářských fórech. Zároveň multilaterální princip a konkrétní odkaz na eh, agendu po zasedání VTO v Bali s tím, že se hovoří o ratifikaci TFA a eh, kolečko z Doha v Nairobi se, jak víme, bude konat v prosinci zasedání k tomuto tématu. Rovněž všichni uznali přispění obchodu a investic k udržitelnému rozvoji eh, jak Karibiku, tak Latinské Ameriky a význam v tomto kontextu další eh, sociální odpovědnosti podniků, kdykoliv v těchto oblastech, regionech působí plná implementace dvoustranných, případně dvouregionálních eh, dohod o obchodu a spolupráci jsou něčím, co je základním prvkem dalších vztahů a má obrovský význam pro sociální a hospodářský vývoj zemí Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Konkrétně se odkazovalo na pokračující vyjednávání EU s Mercosurem a další vklad EU a latinskoamerických zemích v společné vypracovávání koncepcí a postupů a naděje, že se do konce letošního roku dospěje k tomu, že bude stanovisko natolik konvergentní, že můžeme jakoby začít další etapu. Hovořilo se o přistoupení Ekvadoru k vícestrané dohodě, kterou máme už eh, s Peru a Kolumbií. Obecně bylo vyjádřeno uspokojení o dohodě s Mexikem a Chile, tedy dohodě EU, týkající se modernizace, aktualizace dohody s Mexikem a Chile. Rovněž bylo vyjádřeno odhodlání pokročit v plné implementaci dohodě o e, přidružení e, s Latinskou Amerikou a dohodě o obchodu a spolupráci s Ekvadorem a Peru. Regionální spolupráce. Celá řada významných kroků. Celá, celý dlouhý seznam programu týkající se spolupráce, zejména na regionální úrovni, byly buď oznámeny na tomto samitu, anebo dokonce i podepsány, zejména zde zmíním spolupráce malých středních podniků, fyzická infrastruktura, eh, systém očišťování zdrojů vody a spolupráce v udržitelné oblasti. Tam se to eh, až do vyšplhal na 7 milionů eur. A rovněž komise oznámila, že bude mít nový nástroj spolupráce týkající mezinárodní spolupráce, díky níž se Evropská unie může věnovat vztahům s některými vyspělejšími zeměmi, Latinské Ameriky a Karibiku a že to bude takový trojúhelník, který bude mít za úkol pomoci některým méně rozvinutým zemím, kde se budeme snažit maximalizovat eh, zkušenosti například odborníků, expertů v dané oblasti a sladit je s příslušnými zdroji, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku v těch zemích, které potřebují pomocnou ruku, které si zaslouží rozvojovou podporu. Eh, v tom smyslu byla podepsána dvě memoranda eh, porozumění s Chile a s Uruguayem, které konkrétně vstoupí do těchto programů, programů tohoto typu spolupráce. Kromě toho byl pod, byla potvrzena účast zemí SELAC ve výzkumném programu Horizon 2020, což znamená nové příležitosti spolupracovat v nových oblastech, v nových dimenzích, dosud tedy nevyužité oblasti naší spolupráce. A na podporu eh, této výměny, podporu vztahu jak mezi podnikateli, tak mezi občany, eh, bylo oznámeno přispění EU ve výši 25 milionů eur na propojenost, širokopásmovou propojenost a to bude eh, kabel tichomořský, který povede dnem oceánu do Brazílie a pak eh, do celé Latinské Ameriky. Světlovodný kabel to bude první přímý první přímé propojení Latinské Ameriky s Evropskou unii velice významná věc tedy. No a poslední věc v této oblasti spolupráce a prohlubování vazeb týká se rovněž vědy a výzkumu. Téměř 10 tisíc eh, stipendií eh, bude věnováno eh, ať už studentům z Latinské Ameriky, případně akademikům, aby mohli studovat na evropských vysokých školách a kromě toho 81,5 milionu eur bude mobilizováno na financování eh, projektů budujících kapacity právě v univerzitním sektoru v těchto zemích. Jedná se o další krok, který by měl usnadnit kontakty. Totiž hovořím už nyní o liberalizaci vízového režimu, zejména z Kolumbii a z Peru, které vlastně už byly započaty na okraji tohoto summitu a hovoří se i o Dominikánské, eh, San Vincentu Grenadíze, Trinidadu, Tobago. To už se odehrálo před summitem a kromě toho téměř všechny země Selaku budou mít bezvízový vstup do Evropské unie pro krátké pobyty a věříme, že v nejbližším období se tento seznam rozšíří o další země. Ještě bych teď rád zdůraznil, že tyto výsledky byly možné Eh, jenom díky dobré spolupráci mezi institucemi, mezi EAS eh, e a komisí při přípravě všech různých kroků mezi eh, komisí, Evropským parlamentem, IES. Měli jsme celou řadu přípravných dialogů, také jsme měli parlamentní shromáždění UNOLAD Samozřejmě jsme také měli bilaterální kontakt, kontakty s řadou z vás. Také jsme měli eh, velkou podporu z řady členských států, z jednotlivých členských zemí EU. To všechno bylo důležité, protože některé výzvy při přípravě našeho samitu byly taky obsahové Eh, měli jsme celou řadu eh, odlišných úhlů pohledu na řadu věcí, zejména eh, ohledně té multilaterální agendy, o které jsem hovořil, klimatické změny, vývoj po roce 2015, mezinárodní boj proti drogám. Ale také jsme měli Mm, také máme mm, jakési institucionální, institucionální potíže v celaku, protože jsme mladou institucí, eh, takže mm, nemáme stále eh, stálou instituci máme jakési dočasné předsednictví, které nemá stejný mandát jako jiné instituce, to znamená, není pro, ně mož, pro toto předsednictví možné, aby připravilo summit bez pomoci dalších institucí. Na závěr bych ještě řekl, pane předsedo, že jsme spokojeni s výsledkem samitu. Ukázalo nám to také, že pokud chceme udržet a také posílit eh, svůj vliv eh, v regionu Selaku. Musíme velmi aktivně pracovat na posílení bilaterálních vztahů. To se ukázalo právě v té přípravné fázi mm, osobní závazek eh, právě vysoké představitelky EU paní Moderiny byl obrovsky důležitý pro dosažení výsledků, které, kterých jsme dosáhli. To, že se zúčastnila eh, samitu Selaku na konci eh, ledna a potom znovu na další summit v březnu, to, že se vůbec věnovala různým možným potenciálním řešením, to bylo obrovsky důležité tak abychom posunuli ten proces ku předu, abychom dosáhli výsledků, kterých jsme dosáhli na samitu. V tom všem musíme pokračovat, protože to na, naši partneři nyní očekávají. Potřebujeme v tom pokračovat, protože také se objevují nové, noví aktéři, Čína nedávno zorganizovala první fórum na vysoké úrovni s celakem. Také USA se teď znovu angažuje v regionu. Další aktéři jako Rusko, Indie, Jižní Korea eh, projevují svůj zájem. Nemůžeme naše vztahy brát ehm, za zaručené, musíme na tom pracovat. A musíme konsolidovat také tu silnou základnu, kterou máme, tak aby se nám podařilo vyvinout mnoha vrstevný přístup, abychom mohli přistupovat k různým regionům či podregionům diferencovaně v rámci Jižní Ameriky, Střední Ameriky, Karibiku. Také je to způsob, jak konsolidovat celou platformu, abychom spolupracovali multilaterálně na některých těch tématech, o kterých jsem hovořil. A právě proto, že sdílíme zájmy, ať je to tedy v oblasti boje proti drogám a o lidí, ať e, se to týká přípravy samitu na konci tohoto roku nebo jiných témat, máme na tom zájem, společný zájem a máme také kapacitu a parametry pro to, abychom toho dosáhli. Nyní se podíváme na to, jak eh, nejlépe posunout ku předu eh, celou tu agendu. Spolu s našimi eh, partnery CELACu, spolu s předsednictvím CELACu Ekvadorem, který bude následován Dominikánskou republikou, také eh, s dalšími regiony, které se účastnili toho summitu EU CELAC. Jsme měli další takové přidružné akce, eh, které se zaměřovaly na země Střední Ameriky a potom země Karibiku. Ty nám pomohly nastavit agendu pro to, jak posílit um, spolupráci s těmito regiony, rozvojovou spolupráci také třeba co se týče eh, dohody přidružení mezi EU a eh, Střední Amerikou, také potom otázky týkající se bezpečnosti občanů, eh, sociálně hospodářský vývoj a další. Nyní <clears throat> pomalu už začínáme připravovat upgrade dohod s Mexikem a s Chile. A pokračujeme v práci na tom, abychom zajistili, že další kroky v, týkající se Mercosuru budou úspěšné. Hned po samitu budeme mít další kolo vyjednávání ohledně politického dialogu eh, s dohodě o přidružení s Kubou. Věříme, že v téhle oblasti opravdu pokročíme kupředu v následujících měsících, tak abychom eh, takovou tu rámcovou dohodu um, uzavřeli v brzké budoucnosti, abychom tedy to přidali do sítě dohod, které už máme v eh, regionu Celaku. Takže eh, v zásadě si myslím, že eh, to máme dobře nasměrováno, tak abychom tu spolupráci zase posunuli dále, abychom rozpracovali budoucí struktury a typ spolupráce způsobem, který potom můžeme zase, který mohou prodiskutovat ministři zahraničních věcí v roce 2016. A to by byl takový první krok pro přípravu nového summitu EU celaku v roce 2017. Děkuji. Děkuji, pane Leflere. Nyní začneme s diskuzí a zaprvé bych chtěl dát slovo panu Haurike, který je předseda té evropské části Eurolatu. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl, pane Leflere eh, a paní vysoké představitelce poděkovat, poněvadž určitě já si myslím, že teď začala nová doba ve vztahu s Jižní Latinskou tedy Amerikou. Já doufám, že tomu tak je, protože mm, ta situace začala špatně. V posledních letech jsme nic z toho moc neudělali v Latinské Americe a já jsem si vědom potíží, které někdy máme s tím vést dialog s takovou organizací, jejíž tedy organizační složka je slabá a také i já sou, s tím souhlasím, že tím e, trpí naše vztahy. To je v podstatě stejný problém. A chtěl bych tedy poděkovat za vaši práci, ať pokud jde o summit a, a já chci, aby všechno šlo dobře, abychom eh, komunikovali, aby byly rezoluce, aby byly akční plány a obecně si myslím, že summit eh, splnil tyto cíle. Já vám za to děkuji a také i vám děkuji eh, za to, že jste dobře využili příležitosti a že nejenom exekutivní složky, ale i společnost jako taková se zapojila. Já jsem tam měl tři minuty slávy, jenom tři, ale aspoň ty tři, kdy jsem mohl hovořit za všechny poslance Eurolatu a i mm, tedy mm, děkuji vám za všechno toto. Mám čtyři malé otázky a jednu úvahu. Za prvé, zdá se mi, že vy jste to řekl velice dobře, je třeba, aby zde byla kontinuita, abychom navázali. A tady mi dělá starosti toto. Zdali by bylo možné, to je první otázka, aby došlo k nějaké výměně a e, k takové nabídce, tedy, e, které se týkají vztahu s Mercosurem ještě tento rok, protože to bylo to nejdůležitější právě abychom, ne řekl bych přímo formálně, ale aby Mercosur eh, po volbách v Argentině aby Mercosur se dostal do určité fáze dialogu s Evropou. Konečně. A tedy ptám se, zda taková nabídka padne. A dále Ekvador. Já vidím, že tam jsou problémy vůbec dohodnout se s Ekvadorem. Já jsem si myslel, že přistoupení eh, k, k té několika strané dohodě s Kolumbií, že to bude snadné, ale bohužel vypadá, že ne. Mm. Jsou tam tedy eh, eh, problémy s VTO, jak to vypadá, problémy s některými zeměmi a to mi dělá starosti, protože e- e- Ekvador potřebuje dohodu. Já to říkám upřímně a potom spolupráce se Střední Amerikou. Já si myslím, že to je prostor, který si vyžaduje eh, pokročilejší spolupráci z naší strany a takový akční plán. který je velice významný tam. A stejně je třeba i, pane Leflere, abychom po summitu navazovali strategické aliance, nadnárodní aliance, aby byly viditelné, aby bylo viditelné, že Latinská Amerika a Evropa se shodnou a já tedy se ptám mm, v souvislosti s pařížským summitem a s newyorským Yorkským summitem září, kdy se bude hovořit o rozvojových cílech po roce 2015. A závěrem, eh, abych příliš to neprotahoval, dovolte, abych vám mm, předal mm, takové zklamání, které mám, když jsem viděl prohlášení ze summitu Osobně jsem to i řekl předsedovi Evropské rady, že jsem zklamán tím odstavcem. Já myslím, že to není objektivní odstavec, to není rigorózní, rigorózní odstavec, není to solidní a v podstatě eh, eh, hovoří se tam o tom, co se děje ve Venezuele, ano, ale nehovoří se tam vůbec o pozici EU. To je můj dojem. Já jsem to jenom chtěl říct, když jsem si přečetl ten odstavec, tak ten odstavec vůbec nepostihuje pocit a to, co si my nebo parlament Evropané myslíme e, o událostech ve Venezuele. Já vím, že nemůžeme ohrozit e, celé to prohlášení, celou tu deklaraci kvůli jednomu odstavci bodu. Já to chápu, ale mm, e, my chápeme, jaké limitace tam máte a že takové samity musí být pragmatické, ale bylo by lepší snad neříkat ani nic radši potom a ne pouze tam dát tu verzi jedné strany e, celaku. A pan Tusk e, bohužel nemohl ani v tisku se vyjádřit lépe, tedy se vyjádřit, ne, ne, nevyjádřil se lépe, tedy solidně, silněji. To je taková stížnost, jenom jsem chtěl říct si paně Leflere. Bylo by třeba, aby komise nám pomohla v tomto zdali by nebylo možné, aby nějaká parlamentní delegace třeba navštívila Venezuelu. A samozřejmě to závisí na rozhodnutí parlamentu. My se o to snažíme. Vím, že to je těžké, právě jsme teď viděli ten poli, tu politování hodný eh, incident, kdy brazilský autobus poslanci se nedostal do Caracasu a i e, na 6. prosince se mají konat volby ve Venezuele, tak by bylo dobré, kdybychom mohli nějak e, jak si e, na pomoci tomu, aby to byly skutečně svobodné volby, které budou respektovat i samotné venezuelské předpisy a zákony a demokracii. To by bylo hezké hezká ukázka spolupráce ze strany Evropy, které, eh, Evropy a to, jak pomáhá venezuelskému lidu. Děkuji a pan Milan Mon nyní má slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prvé, chci poděkovat generálnímu řediteli panu Lefflerovi za to, že přišel a poreferoval o výsledcích samitu. Já jsem bohužel nemohl být přítomen na začátku, přišel jsem pozdě a já vítám oživení vztahů eh, mezi EU eh, s Latinskou Amerikou a Karibikem, mm, tedy se celakem to bylo nutné. A vy jste to řekl velice dobře a já eh, zcela souhlasím s tím prvním bodem, to znamená s popisem kontextu, kdy Spojené státy teď tedy mm, začínají normalizovat vztahy s Kubou, tam také došlo k obratu a v podstatě jsou a Čína která je teď přítomná v Latinské Americe, takže to musíme také vzít v potaz. A nemůžeme si tedy dovolit ten luxus, že opustíme ty naše vztahy s těmito zeměmi. A jsou to země, se kterými máme pevné vztahy, pouta. Některé státy více než jiné, třeba v Španělsko ano, jsou to tedy skutečně vztahy pevné, jazykové, pokrevní a tak dále. A takže my i sdílíme řadu e, společných vizí, e, lidská práva a další hodnoty. A já myslím, že to také by se mělo projevit e, v závěrečném komuniké a i, že společně řešíme globální výzvy. I Latinská Amerika může být významným partnerem Evropské unie právě při řešení globálních výzev, které si vyžadují globální reakce. A mohou to být naši strategičtí partneři v tomto. A je třeba to vidět v, v těch intencích dialogu s Celakem a s Latinskou Amerikou. Pane Leflere, v tom, co jste řekl, jsou dva body, kde bych rád eh, něco zúraznil. Za prvé, náš parlament, jak dobře víte, hodně pracuje na zrušení vizové povinnosti s Peru a Kolumbií. A mm, to bylo velké úsilí ze strany především několika poslanců již v předchozím funkčním období, jak víte, a e, potom je to ta otázka dohody s těmito dvěmi státy, takže to je dobrá zpráva, že k tomu dochází. A potom to určitě uspokojí řadu poslanců zde. Já myslím, že ale třeba i e, prohloubit vztahy s Chile a s Mexikem především, to víte velice dobře že teď se vyjednává o TTIP se Spojenými státy, my jsme uzavřeli CETu s Kanadou a teď eh, nás čeká dohoda eh, s Mexikem, protože ta stará je zastaralá, takže máme, eh, budeme, snažíme se to vidět v kontextu volné těch dohod s Kanadou a USA a potom je to dohoda s NAFTA, s skupením NAFTA. Takže to je dobrá zpráva, že teď se vyjednává a něco podobného bychom měli dělat i s Mercosurem to asi nebude snadné. A nakonec také chci vám poděkovat za takovou myšlenku, která, mm, myslím, pomůže tomu, že zajistíme kontinuitu činnosti celaku. E, takže v tom roce, kdy se nebude konat summit, tak by se měli scházet ministři zahraničí, tak aby pokračoval dialog, aby tam byla kontinuita každý rok. Já myslím, že to je velice dobré a děkuji ještě jednou, že jste přišel a mm, děkuji za ty výsledky, které obecně řečeno jsou pozitivní. Děkuji a nyní má slovo pan de Grandes. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Lefflerovi, že přišel a děkuji za vaše slova. Já nebudu opakovat mm, to, co jsme slyšeli od předřečníků ale něco musím říci. Je pravda, že politika, kterou děláme tady v Bruselu, takže ta pokračuje vpřed, to ve mně nevzbuzuje nějaké velké frustrace. Zde eh, je to proces, eh, který začal, dejme tomu, před 16 let, kdy eh, mm, se, mm, kdy máme za sebou různé deklarace, ale dobré, že teď máme tu odvahu zavazovat se a skutečně se do toho vložit je a e, prostě máme zde biregionální <clears throat> dohodu a vztahy, takže takové vztahy si žijí svým životem. A já e, jsem člověk, který e, zná historii všech těch politik. Já vím, jak je těžké diplomaticky vyjednávat, já vím, jak je těžké hovořit o určitých tématech, o věcných tématech, jak je třeba, jak je těžké obhajovat různé věci. Ale jsou zde věci, kde Eh, o kterých je možné hovořit a některé, o kterých ne. Ale je pozitivní, že teď vypadá to, že přišla nová doba i ve vztahu s Kubou. A i já si pamatuji, když jste tu byl jednou v minulosti, kdy jste hovořil o tom, že je třeba, abychom byli trpěliví v tomto. Ano, to je proces, který bude dlouhý, je to komplikovaný proces, eh, eh, který bude mít své peripetie, ale ještě začalo. A eh, my to vnímáme tak, že i ten proces je nezvratný. Uvidíme, jak se bude vyvíjet, a, ale v tomto bodě nikdo nehovoří a ne, ne, všichni říkají, že to je pozitivní a přitom Kuba vlastně se o to nějak nezasloužila a v podstatě pasivně, eh, jak si je pasivním subjektem vývoje těchto vztahů. A, a, ale alespoň akceptuje, že uznává, že ta situace je nezvratná a že to je cesta, na kterou nastoupila nezvratně, což je pozitivní. A to je je třeba i si připomenout, že pozice EU ve vztahu eh, eh, s nimi předtím byly vztahy tedy neakceptovatelné a teď vlastně mm, ten proces hájily Spojené státy a také pravda, že je třeba ještě čekat a uvidíme, jak se to vyvine. A tak eh, samozřejmě nikdo se do ničeho nevněšuje, nelze někoho obvinovat, že se někoho vněšuje do něčeho a mm, je to, je třeba tedy eh, vyzvednout eh, to, že tento eh, dialog tedy vznikl výjimečným způsobem a proto je třeba podporovat tuto situaci, protože je to situace výjimečná, aby nedošlo opět k nějakému zvratu, a protože máme za sebou 50 let, které bych nazval i interní válkou a vůbec ten stát nemá legitimitu, není demokratický stát. A eh, vlastně i eh, i v Kolumbii tam vlastně vládne FARC, eh, tedy tato organizace a i hodně se sice o tom teď diskutuje, ale zatím tam vládne úplná beztrestnost a všichni souhlasí s tím, že ale je velice eh, vhodné podporovat je, podporovat je politicky, tyto státy. Já souhlasím s tímto, protože to, co jsme viděli v rámci Eurolatu, tak, pane předsedo, já jsem mluvčím EPP, pro tuto oblast a my často se tedy bojíme, máme strach o tom mluvit, že to, protože to není naše agenda, ale víme, že se tam dějí věci, které ani nelze popsat, protože eh, a eh, ten, kdo si myslí, že se tam nic neděje, no dobře, tak to také respektujeme jako názor, ale to je menšinový názor. Většina v tomto parlamentu, drtivá většina se vyjádřila jasně Eh, že to, co se tam děje, tak to jsou eh, věci nepřijatelné. A nakonec diplomaticky eh, bod 20, no ten je prostě sformulován, jak je sformulován, pro mě to frustrace, poněvadž tam z nějakých těch důvodů, které byly, jaké byly, tak zde zde tedy upřímně nebylo eh, možné, asi z důvodu nějaké úcty vůči ostatním, tak nebylo možné eh, tedy to dobře pojmout, ale způsob, jako ta forma, ten jazyk, jakým je to sepsáno, tak to eh, si myslím, že to je úplně k něčemu, to je frustrující, to je nesrozumitelné. Ano, my jsme požadovali určité věci, jak jsme tady slyšeli, a i včera dokonce my eh, eh, na 6. Eh, prosince byly svolány volby ve Venezuele, jak jsme slyšeli tady, ale mm, samozřejmě režim Madura tedy je legitimní, nelegitimní a i mm, Mm, to chování vůbec eh, je chováním, které my nemůžeme vůbec nazvat demokraticky normální, ale já si upřímně přeji, aby se demokraticky toto vyřešilo prostřednictvím voleb, aby se vyřešil ten problém volbami. Asi to je nejlepší možná cesta. Ale opakuj, je to frustrující, když si přečtu bod 20, tak jak zní. A kromě toho se mi zdá, že mm, eh, eh, mm, tam je eh, no, nový eh, bod a to je ekologie. Samozřejmě to je i věc, která se hodně dotýká Latinské Ameriky. Tam probíhá velká diskuze teď o eh, té, o té kolizi toho práva využívat vlastní přírodní zdroje a potom tou opozicí, často je to zatím menšina, která si myslí, že to je špatná cesta tedy takto zneužívat zdroje, vlastní zdroje na úkor blahobytu lidu. To je permanentní debata tam. A i to tam je reflektováno v, tom, eh, v té deklaraci. Zde i, ale mm, hloubky se nezmiňuje tento spor, tato, tento konflikt. E, to znamená, že státy by měly mít možnost využívat své vlastní e, zdroje, ale přitom respektovat životní prostředí. To se tam ale popisuje velice tak si jaksi mírně, vlažně. Ale dichotomie existuje. A dále, pane Leffler, já myslím, že jste splnili svůj úkol. Samozřejmě nelze vždycky očekávat všechno, to je těžké, to je nemožné i a mně se zdá, že je třeba si jenom přát, aby takovéto biregionální eh, zasedání jednou za dva roky, aby byly intenzivnější. A tady jedna jasná věc, kterou musím říci. My jsme zažili takovou schizofrenickou eh, dobu, mm, mm, vzhledem k tedy k Eurolatu a k Pacifiku a eh, i je, eh, příliš jsme se zaměřili na eh, Spojené státy, ale je třeba se také dívat na Latinskou Ameriku. A teď eh, vlastně budeme mít nové příležitosti, ekonomické příležitosti a i hm, tady ta imigrace je spíše pozitivní než negativní, takže na to nesmíme zapomínat. A já bych rád, aby do budoucna, aby eh, eh, toto téma zůstalo eh, na naší agendě, protože to je absolutně nezbytné. Děkuji, že jste přišel a děkuji za vaše slova. Děkuji, pane de Grandes. A já také jsem požádal o slovo. Samozřejmě nebudu hovořit jako předseda, ale jako poslanec za GUE. Za prvé, my uspokojivě vidíme to, že došlo ke druhému summitu EU CELAC, protože dochází k normalizaci tohoto geopolitického prostoru a toto i přispívá k regionální integraci. Podle nás to je způsob, jak se vyhýbat válkám a násilným konfliktům, které zažíval tento kontinent po dlouhá léta. A samozřejmě jsou zde určité demokratické spory mezi námi, to znamená, my nezdílíme to, že bychom chápali tuto novou realitu. My si myslíme, že většinové politické skupiny eh, páchají stejnou chybu, jako páchali s Kubou. Pan eh, de Grandes eh, říká, mluvil o vněš, vněšování. My si myslíme, že my bychom měli s nimi hovořit jako rovní s rovnými, ehm, my jako Evropský parlament. A je to tedy teď zvláštní, že teď v podstatě teď všichni najednou ve Washingtonu zapomněli na Kubu a teď se všechno obrátilo proti Venezuele. A eh, utočí se pořád na Venezuelu. A předtím tedy se takto utočilo na Kubu a najednou se na Kubu zapomnělo v tomto a utočí se jinam. A za, takže to jsou takové indicie, které máme. A my ve, ve Španělsku my máme pevné vztahy s Kubou a já nevím, zda jste si všimli některých případů, ale my o tom nehovoříme z pohledu ideologie, ale z pohledu e, dodržování mezinárodního práva. O to se snažím. A co se mi nelíbilo, je, že bych spolu předseda e, Ron Chabril hovořil o Venezuele eh, způsobem, jak o tom hovořil, protože my jsme o tom hovořili mnohokrát, o tom, co se děje v Hondurasu, v Kolumbii, Mexiku, ale tady eh, je třeba hovořit s určitým respektem. Přece to si zaslouží i Venezuela. Je to legitimní vláda, která vzešla z voleb. A mm, Eh, když se hovoří o politických vězních. No dobře, máme regionální organizace, které mají za to, že tam došlo k pokusu o puč. Já to neustále opakuji zde. Eh, I tam byla naše delegace. Je zajímavé, že pozice politických, velkých politických skupin eh, nereflektuje náš názor, ani názor tedy GUE, ani zelených v tomto. Mm, to znamená, ne, Eh, eh, v, když jsme viděli eh, v Panamě, v Eurolatu, tak tam nebylo možné se dohodnout právě proto, že ta většina v parlamentu měla názor, jaký měla. A pan spolupředsedající Leonel Bukaro, tak on mm, chtěl, abychom tedy vydali společné prohlášení o principu nevměšování. A, mm, a tady se ale, abychom skutečně hovořili o vměšování a a to je jako kdyby snad nechtěli tam konat volby. A mm, potom e, samozřejmě to mm, my e, vítáme toto prohlášení z Bruselu, ano, protože to je jednoduché. E, bod 20, no ten odmítá jednostranná eh, opatření, extrateritoriální opatření, která jsou v rozporu s mezinárodním právem a to podepsala i druhá strana a já jsem rád, alespoň toto. Eh, eh, že aspoň ten, kdo nás tam zastupoval, tak to pochopil, že třeba se dohodnout s druhou stranou a ne se vměšovat, protože jinak by to bylo vměšování. A nakonec my jsme se ani nepostavili proti cestě do Venezuely, protože je třeba řeš, hledat řešení a je eh, ne eh, věci ještě vyostřovat. Ne. Já si myslím, ještě je to správné před volbami, tedy, tedy eh, jak si v souladu s vládou, tedy Mm, vytvořit tedy eh, takový plán před těmi volbami spolu se v současnosti s místní vládou. Pan Lefler. Děkuji mnohokrát všem poslancům, kteří se účastnili této diskuse. Rád bych vám odpověděl následující. Za prvé, kolego Ramone, eh, neměl byste být příliš skromný, protože ty vaše tři minuty opravdu byly eh, plné zajímavého poselství, takže vy jste svůj čas skvěle využili. Já vám za to děkuji. Vůbec není lehké ukočírovat um, takový typ zasedání, uh, kde během každé části má řečník k dispozici tři minuty a vy jste je opravdu využil skvěle. My teď doufáme, že po zasedání ministrů komisař Kamala Strojemová, která se s námi také sešla, díky tomu budeme moci na konci tohoto roku Mm, už udělat výměnu návrhů a posunout ku předu vyjednávání eh, Mercosuru. Ministři a eh, komisařka nám dali za úkol, abychom se ov, si ověřili, že všechny prvky jsou nastaveny, všechno je tedy nastaveno tak, jak má být. My vítáme to, že země Mercosuru společně a veřejně zopakovali svůj závazek posunout to předu jako jedno vyjednávání. My jsme zopakovali, že máme mandát, abychom vyjednávali dohodu mezi EU a Mercosurem. Dokud Rada tento mandát nezmění, dokud Mercosur nezmění svůj postoj, tak takto budeme tedy postupovat. Jsme přesvědčeni o tom, že dosažení dohody mezi EU a Mercosurem region vůči regionu, organizace vůči organizaci, to je v nejlepším zájmu obou stran. Ekvádor se nachází v náročné situaci, obrátil se na VTO s žádostí o autora, autorizaci určitých eh, pojistek my teď máme zase, se musíme zeptat řadu otázek ekvádorských úřadů ohledně eh, nastavení těchto těch pojistek, protože víme, že to bude mít samozřejmě nějaký dopad na Kolumbii a Peru, eh, které budou muset podpořit výsledek vyjednávání mezi EU a Ekvádorem předtím, než přistoupí eh, k mnohostrané dohodě. Mm, ale jsme přesvědčeni o tom, že ekvádorské úřady udělají všechno pro to, aby zajistili, že tento proces nebude narušen a že ten rámec budou moci integrovat co nejdříve. Eh, prezident jasně řekl během samitu, že zájem, který má, je tedy v zájmu jejich dlouhodobého hospodářského rozvoje. Mnohé bychom také mohli říct o, o spolupráci v rámci Střední Ameriky, k tomu se asi ještě i vrátíme. Máme důležité programy se všemi zeměmi Střední Ameriky, také na regionální úrovni. Existují také institucionální nedostatky, které ještě potřeba překonat. Ale Eh, velmi nás opravdu potěšilo toto zopakování eh, z jakéhosi závazku eh, pro dosažení pokroku v této oblasti ze strany vlád Střední Ameriky. Ještě k tomu, co říkal pan Milan Mon ke zrušení vízového styku. Tady jde samozřejmě o umožnění intenzivnějších kontaktů, ale také symbolicky, eh, abychom ukázali svoji otevřenost. To bylo důležité pro Kolumbii, Peru a také pro pět karibských zemí. A my doufáme, že v následujících letech budeme moci podniknout podobné kroky vůči dalším zemím Karibiku a také dalším zemím Jižní Ameriky, které ještě mají vízový styk s Evropou. Ono to taky záleží na objektivní analýze situace. Um, co se týče třeba statistik nelegálního vstupu, přetažení, povolení k pobytu a podobně. Všeobecný trend eh, těchto statistik byl ale pozitivní pro všechny země v tomto regionu, takže já si myslím, že eh, můžeme do budoucna pohlížet optimisticky. Jinak naprosto souhlasí s poznámkami ohledně potřeby upgradeovat dohodu, eh, dohody s Chile a s Mexikem. To byly dvě první plnohodnotné dohody o přidružení, které jsme vyjednali se zeměmi Latinské Ameriky odvedli dobrou službu, ale už mají 15 let. Vyjednány byly před 20 lety. Když se podíváme na Chile a Mexiko před 20 lety a na to, jak ty země vypadají dnes, také jak vypadala EU před 20 lety, tak prostě jsme všichni někde úplně jinde a proto tedy potřebujeme ambiciozně pozměnit tyhle ty eh, dohody, tak aby odrážely lépe nové reality, nové skutečnosti v Evropě i v severoamerickém kontextu, v kontextu Mexika. A my se teď této otázce věnujeme, věnujeme se přípravám toho, jak bychom mohli některé ty jednotlivé prvky posunout eh, ku předu. Eh, jde taky o eh, vyjednávací mandát pro Mexiko a o společnou studii s Chile, tak abychom podnikli podobné kroky v následujících letech. Já chápu zde vyjádřené obavy. Mnozí z vás se zde vyjádřili k situaci ve Venezuele. Co ze své strany mohu k tomu říci? No, za prvé, jedná se o dvouregionální summit, který se týká záležitosti ve dvou regionech. Tedy s výjimkou kolumbijského mírového procesu a malého signálu vyslaného um, směrem k dialogu s Havanou, tak se v podstatě o jednotlivých vnitroregionálních záležitostech nejednalo. Bylo rovněž jasné ze strany Selaku, že i oni si přáli udržet tento summit na úrovni vyjednávání o otázkách, které jejich region jako celek považuje za hodnotná témata vůči EU jako celku, která pro nich mají význam kolektivní. Což znamenalo, že i my jsme museli velice důkladně analýzovat na té relevantní etapě, zda si přejeme konsolidovat co nejvíce témat konvergentních názorů, přístupů, závazků ke spolupráci v maximální míře, aniž bychom zabíhali do našich vlastních obav, starostí, slabin toho či onoho tématu, anebo zda se máme vzdát diskuse o daném tématu jako takové. No a výsledek byl, že jsme se snažili vždy dosáhnout eh, přístupu, který spočíval v tom, že jsme měli obecný přístup k určité biregionální záležitosti. Pokud porovnáte odstavec 20 o Venezuele s tím předchozím odstavcem, který odkazuje na obdobnou situaci, totiž extra eh, teritoriálních opatření u Kuby, ano, jsou tam významné rozdíly v textové mm, vyznění. V jednom vidíme eh, souznění názorů mezi celakem a EU v té 19. a ve 20. EU bere na vědomí stanovisko Selaku, ale záležitost důstává pouze stanoviskem Selako. V průběhu diskusí, zejména v jednotlivých stádiích, v jednotlivých jednáních, seminářích měli možnost účastníci se vyjádřit svobodněji a podrobněji i vyjádřit své obavy, naděje, očekávání, jak co se týče situace a stavu um, věcí v Evropě, tak i obdobně v Latinské Americe na území Karibiku. A takto se postupovalo. Mohu vás ujistit, že stanovisko Evropské unie a vedoucí vůdčích představitelů našich institucí, předsedů, se nezměnilo. Tak, jak této sněmovně sdělili nedávno v březnu příslušní představitele a tak, jak vyznívají příslušná komuniké prohlášení, jsou vyjadřovány silné obavy týkající se sociální a hospodářské degradace, politického politické polarizace a naléhavé potřeby dialogy s opozicí bez předstupních podmínek, bez vylučování kohokoliv. A respektování ústavního řádu a volebních podmínek. V tomto kontextu vítáme sdělení o volbách, které se budou konat 6. prosince, to je asi nejlepší způsob, jak umožnit venezuelským občanům, aby se pohnuli kupředu, aby se vše posunulo dál, abychom mohli uvažovat o silném národním kompromisu, vnitrostátním kompromisu a o určité představě této země a budoucnosti této země. Dalším vývoji v této zemi což samozřejmě znamená, že i přípravy k volbám a celé volby musí být řádně připraveny, jednak transparentním způsobem a jednak umožnit všem účastníkům, případně potenciálním účastníkům, například lídrům stran, včetně opozičních stran, svobodně přispět k tomuto procesu. Což za současných podmínek, řeknu diplomaticky, je přece jen obtížné. Hlavní odpovědnost za správný přístup bude asi na stávajících eh, úřadech, na státu, aby umožnil, vytvořil příslušný rámec pro to, aby se mohly volby odehrávat a přípravy na tyto volby demokratickým způsobem. My jsme naznačili, a to několikrát, svým venezuelským protěžkům a rovněž i regionálním partnerům, že jsme připraveni přispět svým snažením a pokud tedy bude zájem a pokud nám to venezuelské orgány, představitelé Venezuelanů nějak nadefinují, takže se budeme ochotni podílet svým dílem. Jak víte, je zde potřeba být formálně přizván volebním úřadem dané země. My jsme zatím takovouto pozvánku neobdrželi z Venezuely ani um, OAF, ale UNASUR ano vyjednáváme s UNASURem o tom, zda a jak můžeme právě UNASUR podpořit. A přistupujeme ke všemu otevřeně, bez předsudků. Pokud nás někdo požádá, tak budeme volit ten nejvhodnější způsob, jak se účastnit tohoto procesu. A nyní ještě ke Kubě. Já se nedomnívám, že by Kuba byla kdykoliv mezi zeměmi, na něž se u nás zapomnělo, ať už dříve nebo nyní. Někdy máme takový únavný zlozvyk držet se určitých zásad a pracovat dlouhodobě. Vyjednávání, které v současné době běží s Kubou, no přípravy začaly už před více než pěti lety. Samozřejmě, že to stálo trochu času jak nás, tak eh, kubánské orgány, ale pokračujeme a cíle jsou stále ty též. Totiž zkusit eh, doprovázet reformy, podporovat reformy, vybízet k ním, ať už jsou to reformy politické, hospodářské či sociální povahy. Každopádně by ty reformy měly prospět kubánským občanům. Není to jednoduchý cíl, ani jej nebude dosaženo ze dne na den. My jsme však přesvědčeni, že to, co běží, to, jehož jsme účastní, je tou nejlepší možnou příležitostí k tomu, aby Evropská unie mohla prosazovat právě na Kubě své fundamentální hodnoty, to, o čem je přesvědčena, že má váhu, že na tom záleží a přistupovat ke Kubě jako k důležitému partneru v regionu Latinské Ameriky. Děkuji, pane Lefere, děkuji za přednášku i za to, že jste odpověděl na eh, mm, vaše, na naše odpa, eh, otázky. Děkuji všem poslancům za eh, tuto diskuzi na to tak komplikované téma. A vlastně tím končím a budeme pokračovat 29. června 2015 a děkuji i tlumočníkům jako vždy.